a las explicaciones de voto. A nyní, nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování. Nejprve to bude zpráva pana Morése. Tela no está. Tiene la palabra el señor Hanan. You, mr president Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Není to poprvé, když mám pocit opravdu podivnosti, jako kdybych se dostal někde do jiného období, do historie, Hovoříme zde o omezujících pracují, pracovních hodinách a tak dále, omezování korporací. Já v podstatě se mohu podívat na celý náš hlasovací seznam, to znamená různé subvence do Slovenska nebo do Německa nebo vykal polský do Polska, to různým španělským textilním odvětvím, nebo Natural Stone ve Španělsku, Lier ve Španělsku, Akčegelsky v Polsku, různé se. My jsme v 70. letech hovořili o vítězích a nyní najednou hovoříme o poražených a ty si vybíráme. V podstatě vidíme, že volný trh tam nefungoval, my to platíme. A proč? Protože najednou redistribujeme bohatství těmto privilegovaným, jak vidíte, pane předsedo, a to je přece nesmysl. Vy jste byl úžasným konzervativním vůdcem v, Katal- v Katalánsku. Vy samozřejmě víte, jakou důležitost má svoboda, svobodný trh a naši volitele, rovněž naši voliče. A dostáváme se opět k té orvelovské metafoře doufám, že skutečně zatřeseme tímto systémem podobně jako kůň je schopen otřást se a zbavit se much. Děkujeme a nyní to bude další zpráva. Mor- Morkonajte. Pani Morkonajte. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas pademonstravo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes Evropský parlament e, ukázal svůj, svůj jasný postoj, pokud jde o další krok směrem ke spolupráci se Severním e, Kavkazkem. Gruzie a vůbec celá tato oblast je strategicky pro EU důležitá. Moje země Litva vždy měla zvláštní vztahy s Gruzií. My jsme vždy tuto zemi i v těžkých dobách podporovali a nejenom na státní úrovni. Naše společnost eh, také vyjadřuje jasnou podporu Gruzii. Já doufám, že celá Evropská unie si přeje, aby Gruzie přistoupila vstoupila do evropské rodiny. Tato země se snaží stát se součástí Evropy a my musíme tato úsilí ocenit. Usnadnění vízového režimu zajistí lepší mobilitu osob, spolupráci, hospodářské a kulturní vztahy. Já tímto eh, Gratuluji gruzinskému národu za toto rozhodnutí Evropského parlamentu. Myslím, že jsme eh, vyslali signál, že v Evropě vítáme. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, zpráva Manesku. Pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedající. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím si, že nesmíme umožňovat to, aby takto rozsáhlé finanční prostředky byly promárněny. Právě proto bychom měli zlepšit řízení těchto fondů a vynakládání těchto prostředků. Měli bychom do toho zapojit i místní samozprávu, která by měla hrát nejdůležitější roli v tomto ohledu. Měli bychom se zabývat i otázkou přeshraniční spolupráce. Proto musíme zjednodušit tyto postupy, musíme mít zjednodušené postupy, musíme mít více finančních prostředků k dispozici pro vzdělávání v jednotlivých členských státech, zároveň podporovat modernizaci a rozvoj informačních systémů, které umožní všem přístup k informacím. Děkujeme, říká pan předseda. Pan, pane Kalinovsky, pan Perelio. Grazie. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. mohu pouze souhlasit se spravodajkou a to tak, že budeme postupovat tak, že budeme mít governance na mnoha úrovních. Eh, nejrůznější orgány územní samozprávy budou zahrnuty právě do vývoje, právě v těch oblastech, kde máme nějaké kon- cíle konvergence. Eh, všechny regiony, které jsou schopny by měly růst a měly by se přizpůsobit, aby byly konkurenceschopní na celosvětovém trhu. Eh, abychom měli lepší regionální politiku, potřebujeme skutečně osoby, které se vyznají je na místě, protože ty sami mohou přispět k dalšímu rozvoji. Je to spojitost mezi teritoriální soudržností a eh, mnoha vrstvé governance. Eh, potřebujeme skutečně méně byrokracie a Musíme se postarat o to, aby investice Evropské unie byly, měly lepší kvalitu pro podporu regionů. Regiony musí být podporovány a mělo by to vést k tomu, abychom se, vystře- eh, abychom se střežili chyb z minulosti. Děkuji, děkuji, pane Perilo. Eh, prosím, pan Serálos. Děkuji vám. Pokud jde o kontrolovatelnost regionální politiky a její účinnost, tak to souvisí s tím, že hospodářská a sociální situace občanů EU eh, se zkvalitní a Tudíž se domnívám, že užší regionální spolupráce skrývá tajemství toho, jak eh, zlepšit eh, naši úroveň a proto jsme proto, abychom lépe využívali přeshraniční spolupráci. Jsme pr- pro řízení na vícero úrovních, to by mohlo situaci pomoci. Při samotné realizaci ta představa, eh, že je třeba zapojit také místní a regionální úřady, to si myslím, že je věc, kterou bychom měli podpořit, eh, protože Ehm, aktéři v politice, ať už jde o úroveň místní, regionální nebo celostátní, eh, by se zapojovat měli. Nicméně do jisté míry je tady nejistota, co přesně by měla zajišťovat Evropská unie. Takže tady je třeba rovnováhy. ¿no? Děkuji, pane Vesáro. Pan Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní Manesku, abych poděkoval zpravodajce za tuto úžasnou zprávu, která je nesmírně důležitá s ohledem na regionální politiku je velice důležité, abychom zde měli dobré řízení, dobrou zprávu, dobrou místní samozprávu, která je založena samozřejmě na spravedlnosti, na spravedlivém přístupu v Evropské unii si samozřejmě nemůžeme vybírat pouze ty třešničky na dortu. Evropa by se měla rozvíjet rovnoměrným způsobem. Regionální politika tyto nástroje musí být využívány vhodným způsobem, musí se stát realitou. Když hovoříme o kritériích v oblasti aplikace, nesmíme využívat pouze jako jediné kritérium DPH. To není udržitelný udržitelné kritérium, když hovoříme o periferních oblastech, málo osídlených oblastech, na ty nesmíme zapomínat. Hovoříme o dobré zprávě a řízení věcí veřejných. Hovoříme, pane předsedo, především o spravedlném rozvoji regionální politiky Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Takulen. Pan Takulen ještě. Arvoisa puhemies, maahanmuuttokysymys on tällä hetkellä erittäin Vážený pane předsedo, pokud jde o imigraci, pokud jde o imigraci v současné době to představuje aktuální problematiku celé Evropské unii. Proto je zásadní, abychom vytvořili konkrétní síť, síť, která by pokrývala tuto problematiku. Měli bychom zároveň v Evropské unii rovným, spravedlivým způsobem aplikovat tyto možnosti. Bohužel Známe mnoho smutných příkladů. Nepovedlo se nám v této oblasti politiky imigrace začlenit a využívat veškeré nástroje, které byly k dispozici lidi, kteří přichází do Evropské unie, bohužel ne všichni jsou ochotní přijímat základy a zásadní hodnoty Evropské unie. Právě proto musíme udělat všechno pro to, aby tyto hodnoty, na které je postavená Evropská unie, byly udrženy, byly zachovány, to znamená demokracie, svoboda projevu, základní lidská práva. Toto jsou věci, které musíme chránit. Jakmile vytvoříme tento typ určité sítě, která by pomáhala těmto lidem. Zároveň to znamená vytvoření základních etických hodnot, etických hodnot, které jsou spojeny s imigrační politikou, protože imigrant té se musí integrovat do naše společnosti a musí aplikovat a akceptovat veškeré hodnoty Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Takula. No, zpráva Matěje, pan eh, Mastel, není. Takže další, kdo se hlásil o slova, eh, účastníci zde nejsou poslanci, takže eh, to předloží vše. Písemně nyní zpráva eh, Romero. Pan Rode zde není, ale vyhlášení písemné, prosím. Paní Češková, prosím. No

Děkuji, paní Češková, pane Rode. Já jsem vás hledal na vašem místě, neviděl jsem vás tam, takže teď vám předávám slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl říci, že technické zařízení nefungovalo, když jsem chtěl hlasovat ohledně Evropského ochranného příkazu. Byl by hlasoval pro, protože jde o velice důležitou záležitost a je důležité, že Evropský parlament, aby Evropský parlament přijal Eh, dneska tuto zprávu, protože je to záležitost závažná pro celou Evropu. Společné uznávání soudních rozsudků, jiných typů rozhodnutí je zásadní v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, protože abychom mohli opravdu chránit osoby proti těmto zločinům. Jednotlivé státy mají k dispozici právní základ, který uznává rozhodnutí přijatá v jiném členském státě. Tato legislativa je zásadní pro ochranu žen proti násilí i a i jiných obětí násilí. Je to zásadní důležitý krok v ochraně obětí a v možnosti zůstat žít kdekoliv si přejí v rámci Evropské unie. To znamená, aby skutečně měli právo těšit se ze svobody pohybu. Děkujeme. Nyní zpráva paní eh, Bauer, máme tady písemné prohlášení a nyní paní Doc. You, Děkuji za slovo. Obchodování s lidmi je závažný problém. Od roku 2008 30 pět lidí bylo zachráněno u mě v mém volebním okrsku před vykořišťováním eh, u mě v Irsku. 25 lidí bylo zachráněno v roce 2009. Ovšem, bohužel, žádný z těchto pachatelů ještě nebyl obviněn. Je to moderní forma otroctví, je to zásadní, závažný trestný čin, který podkopává základní lidská práva. Mnoho žen které byly zachráněny před vykořišťováním v, severního, v severním Irsku, jsou z dalekého východu, jsou součástí klanů zločinců, kte, kte, kteří využívají tyto ženy a mají na tom obrovské zisky. Tato zpráva má mnoho pozitivních aspektů. Já osobně jsem přesvědčena, že v této oblasti bychom mohli zvýšit spolupráci národních policejních složek. U nás v Severním Irsku skutečně jsme průkopníky. Já ale jsem se zdržela hlasování, protože ty minimální tarify a jejich stanovení, to je otázka, kterou já považuji za výsostně národní záležitost. Děkujeme a opět pan Takula. Arvoisa puhemies. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hovoříme zde o obchodování s lidskými bytostmi. To je zásadní záležitost, o které v současné době hovoříme ve Evropské unii. Je to obrovský obrovská výzva pro celou Evropskou unii, je to obrovský nešvar, musíme si to uvědomit. Velice často se schováváme za určité iluze, myslíme si, že ten problém již byl vyřešen, ovšem není tomu tak. Musíme zajistit, aby všichni občané, všichni lidé měli právo na svá základní lidská práva. V angličtině hovoříme human trafficking tomu, ovšem já si myslím, že tam není nic human, nic humánního v tomto obchodování. Je to něco opravdu strašného, odporného, kde lidé ztrácí svou lidskou důstojnost. Lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi, jsou malé děti a ženy. Je to nucená nucená prostituce, je to nelegální obchodování s lidskými orgány. To jsou pouze některé z těchto oblastí, o kterých hovoříme. Evropská unie by měla přestat hovořit o této problematice, měla by skutečně začít jednat, musíme bojovat přeshraničním způsobem, musíme mít zásadní sankce, které by postihovaly, eh, postihovaly kriminálníky v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, paní Záborská. Děkuji, pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Směrnici jsem podpořila, protože obchodování s lidmi eh, bere svobodu v tom nejširším slova smyslu. Jsem ráda, že nová směrnice ukládá státům povinnosti zlepšit jejich legislativu s cílem, aby se účinně bojovalo s tímto zločinem. Chceme ovšem, aby persekuci obchodníků předcházelo celospolečenské odsouzení vykořišťování. Každé obchodování potřebuje i kupce a tím jsou velice často lidé z bohatých demokratických zemí. Mohou to být naši sousedé. Zpráva věnuje pozornost obětem, ale je třeba udělat víc. Musíme mít otevřené oči, vnímat, co se děje kolem nás aby lidé, kteří nevidí východisko ze své chudoby, se nikdy nestali oběťmi. Soustředíme se na výchovu dětí a mládeže, informujme rodiče a učitele, hovořme o tom v médiích, protože nejúčinnější prevence je nedostatek poptávky. Děkuji. Děkuji. Formy, eh... A nyní další zpráva, paní eh, Grisbeck eh, a slovo má paní Ronculi. Eh, Pane předsedo, požádala jsem se o slovo eh, ke zprávě předchozí, to znamená o obchodování s lidmi. A můžete to ještě jednou eh, zopakovat, paní kolegyni. Opakuji, požádala jsem se o slovo, abych se vyjádřila k předchozí zprávě o obchodování s lidmi. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales pan předseda, a já jsem myslel, že chcete mluvit eh, k readmisi, eh, k tomu se vyjádřit nechcete. Aha, tak v tom případě se vám omlouvám a dám vám slovo, abyste mohla vysvětlit své hlasování ke zprávě paní Bauer. Děkuji vám, pane předsedo, eh, za vaši laskavost. Ano, hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože boj s obchodováním s lidmi musí zůstat naší prioritou. Tento jev nabyl obrovských znepokojivých rozměrů moderního otroctví a ti nejslabší ženy a děti jsou často vykořišťovány těmi nejhoršími způsoby, ať už jde o prostituce či pornografii. E, jedná se o obchod s miliony e, eur a kdo toho všeho využívá, jsou to kriminální organizace, gengy, které organizují obchodování s lidmi a využívají lidi jako zboží. Jak už zdůrazňuje tato zpráva, potřebujeme takové aktivity na úrovni členské států, které umožní Eh, stíhání osob a ochranu eh, obětí, ale tady potřebujeme společné úsilí, společné kroky, eh, celkové pozvednutí osvěty a pomoc obětem, ale především musíme bojovat proti kořenům této činnosti, abychom pomohli členským státům vypracovat účinnou legislativu, která skončuje s veškerými formami otroctví. Děkuji a nyní pan Dybák, jaké zprávě se chcete vyjádřit, pane Devam? Bohužel bez mikrofonu. Takže je to zpráva Griesbeck? Dobře. Čili nyní se dostáváme ke zprávě Natali Griesbeck. Pan Jáh má slovo jako první a poté pan Deva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem potěšen, že dnes v parlamentu Nehovoříme pouze o dohodě mezi Evropské unii a Gruzií o usnadnění udělování víz, ale také mezi Evropskou unii a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Myslím si, že to k tomu patří také, že v životě se nezabýváme pouze pěknými věcmi, ale také kritickými otázkami. Jednoduše doufám, že my jako parlament eh, možná za rok eh, dostaneme nějakou prozatímní zprávu, jak taková dohoda mezi Evropskou unii a Gruzí eh, byla realizována jak je, jaké má účinky a přeji si, aby příště Evropský parlament se také intenzivněji zapojil do počátečních konzultací. Děkuji. Děkuji. Děkujeme a nyní poprosíme pana Devu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl vysvětlit, proč moje skupina a proč já, proč jsme se zdrželi hlasování ohledně možnosti rychlé reakce EU, protože vidíme mnoho katastrof v poslední době a myslím si, že bychom měli zvýšit kapacity Evropské unie v tomto ohledu. Já souhlasím s mnoha úžasnými body, které jsou v této zprávě zahrnuty, ovšem nemohu podpořit volání po novém civilním ochraném, ochranné složce v EU. Já chci, abychom koordinovali naše úsilí v oblasti humanitárních krizových záležitostí v celosvětovém rozměru. Podporuji tento rozvoj. Ovšem, máme zde konkrétní mechanismy, které, proti, kterým, proti kterým jsem to například právě takový civilní mechanismus. Je důležité, abychom reagovali na humanitární katastrofy, ovšem není možné, abychom byli pouze jediným aspektem v tomto boji. Musíme zvyšovat tyto naše možnosti, měli bychom zvýšit kapacity, ale zároveň eh, rozvojových zemí, jednotlivých regionů, podregionální kapacity postižených oblastí. Nesmíme být jediným, kdo pomáháme. Měli bychom to provádět společně na mezinárodní sféře, protože pokud tomu tak nebude, tak my budeme jediný, který vykonává dělají nějakou práci v tomto ohledu a ostatní se pouze povezou. Děkuji. Pane Divo. Prosím vás, rád bych vám řekl, že nemáte právo vystoupit k tomuto bodu, protože rozpráva neprobíhala k humanitárním záležitostem. Ovšem, vy jste to přesto udělal, udělal jste to kvalitně, tak už je to za námi. A nyní pan Kalinovský. Děkuji vám, pane předsedo. Řada evropských eh, občanů se eh, není vědoma toho, jak důležitá je politika soudržnosti pro rozvoj regionů a vůbec členských států. A myšlenka eh, této politiky, politiky soudržnosti, je taková, abychom Eh, zajistili regionům a členským eh, státům přístup eh, ke vzdělávání, energetice a k dalším zdrojům. Myšlenka soudržnosti je naprosto zásadní a proto si myslím, že bychom měli podpořit veškeré úsilí, které usiluje o lepší řízení a zprávu těchto prostředků. Zajména jde o to, že dopady politiky soudržnosti eh, se dají nejlépe pocítit na místní úrovni a hlavně ve venkovských oblastech a proto jsem podpořil tento návrh. Děkuji vám, pane Kalinovský. Pan Mikolášik. Uh Pan predseda, já... Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci vyjádřit ke zprávě Luhan, který je posledním bodem na programu jednání. Konkurenceschopnost a soudržnost jsou prvky, které se vzájemně doplňují a podporují. Konkurenceschopnost Evropské unie jakožto celku můžeme docílit za předpokladu, že hospodářský růst bude skutečně udržitelný. V praxi se odsvědčily investice spolufinancované ze strukturálních fondů a mezi nimi ku příklady zkvalitnění infrastruktury, což chci vyzdvihnout, protože protože díky ní eh, přišly do řady regionů mm, zahraniční investice, co při, což přispělo k hospodářskému rozvoji. Politika soudržnosti se ale osvědčila také v době finanční krize jakožto nástroj při pružném reagování na nové eh, socioekonomické výzvy. Také eh, souhlasím s názorem zpravodaje, že hospodářská konkurenceschopnost regionu EU se, je úzce spojena s úrovní zaměstnanosti, především s kvalifikovanou a vzdělanou pracovní silou a v přístupu k veřejným službám. To je klíčové pro e, celkovou regionální konkurenceschopnost. Děkuji vám. Bueno, Mikolášik. Děkujeme, pane Mikolášiku. Tím se dostáváme na konec vysvětlování hlasování a nyní končím dnešní zasedání a sejdeme se ve tři hodiny odpoledne.